Seš... Než začneme hlasovat, tak tu mám dvě oznámení. Takže prosím o pozornost. První souvisí se zemětřesením na Tajvanu. Při zahájení eh, tohoto plenárního zasedání eh, vyjadřuji soustrast s obětmi mocného zemětřesení na Tajvanu včerejšího. Eh, obětem z nich eh, tedy někteří eh, jsou ještě pohřešováni, nezvěstní. Stále záchranáři ještě se snaží dostat trosek maximum lidí po této přírodní katastrofě. Druhé oznámení. Příslušné orgány Francie